Přichází předseda. Liebe Kolleginnen. Milé kolegyně, milí kolegové, prosím vás, abyste se posadili. abychom mohli okamžitě začít s naším hlasováním. Pan Ener.